Čadu, což eh, je populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska. A poněvadž jde o Skotsko, tak zpravodajem je pan Stevenson, má slovo. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane předsedu, pane komisaři Dáli. Dánské předsednictví už před několika týdny mě informovala o tom, že nedojde k eh, dohodě prvním čtení k mé zprávě. Týká se to víceletého plánu pro populaci sledě obecného v oblasti západního od Skotska. Je to podobná blokování v radě, když se týkalo o víceletý plán pro eh, západní eh, makrelu, makrelu v západním Atlantiku. To už se blokovalo vlastně tři roky. Pak byla tady a pár paní Baran Atlantiky, co se týkalo zase um, těch eh, se, um, ehm, eh, se, jak se řek... Ančoviček, a pr- prostě to se týká celé práce našeho případu při výboru, tam, kde se jedná o e, spochybnění prováděcích a, a akcí a, delegat, a aktů, které jsou um, delegovány. V rámci ovšem z, z e, Lisabonské smlouvy rada už nemá jedno právo toto rozhodovat. A já jsem ve své zprávě řekl, že co se týká aktu v delegované pravomoci, pak eh, komise eh, to všechno eh, přeformuluje a bude se zaměří se na eh, to v souvislosti s regionálním poradním sborem pro pelagické polupace a s vědecko-technickým a hospodářským výborem pro rybářství. Eh, parlament a rada mohou vetovat doporučení rady v rámci aktu v přenesené pravomoci. Alternativou jsou potom prováděcí akty, ale v tomto případě zase parlament může pouze komisi radit. A samozřejmě, že naše rady lze ignorovat blokovat. Zdá se tedy, že toto blokování v radě vyplývá z, eh, z pracovní skupiny pro rybářství a ne eh, z toho, co dělají eh, ministři, protože ta pracovní skupiny by si chtěla ponechat vlastně prostřednictvím prováděcím radu aktů mm, kompetence a parlament a komise požadují, aby měli právo zabývat se více letými plány v rámci článku 43.2 eh, eh, v rámci řádného legislativního postupu. Dokonce i právní služby rady souhlasí s parlamentem a radou v této věci, nicméně rada tvrdě trvá na své opozici vůči aktům přenesené pravomoci a zdá se, že toto blokování bude pokračovat. Probíhá nyní reforma rybářské politiky a tato legislativní blokáda je tudíž velice nebezpečná, protože chceme zajistit stabilitu tak, aby rybáři a zpracovatelský průmysl měli dlouhodobou eh, jistotu, eh, protože potřebují dlouhodobě investovat. A proto je třeba zavést víceleté plány pro hlavní komerční populace. Jak můžeme tvrdit, že nestačí finanční prostředí, eh, aby bylo možné zavést subsidované záležitosti Eh, pomoci pro rybářské lodě. Nemůžeme pak dám rybářům jistotu, že si mohou eh, brát velké úvěry, aby budovali a modernizovali vlastní lodě na základě víceletého plánu pro řízení rybářství. Žádná Evropská banka a vůbec ne v hospodářské krizi nepůjčí rybáři až 2,5 milionu, aby se mohl postavit novou loď. Dokud nedokáže, že tady existuje víceletý plán pro populaci styl eh, ryb, která, který jasně eh, bude garantovat trvale udržitelnou rybářskou činnost. Tato situace je neudržitelná a ohrožuje celý proces reformy rybářské Mm, eh, politiky. Možná, že budeme se obrátit na soud. Ta eh, možnost se jeví stále pravděpodobnější a mohlo by to úplně vykolejit celý harmonogram toho, této reformy. A bude nám chybět právní základ pro reformu po eh, prvním lednu roku 2014. Proto je naprosto zásadní, abychom tuto věc vyřešili. A já doufám, že kyperské předsednictví opravdu docílí toho, toho, aby se tato legislativní blokáda v radě uvolnila. Děkuji. Děkuji, pan komisař Dali. Pane předsedo, dámy a pánové, chci poděkovat panu Stevensovi, zpravodaji a výboru pro rybolov za práci na tomto návrhu. S tímto návrhem eh, chceme adaptovat eh, plán pro západ, eh, západ mm, od Skocka, aby byl v souladu se smlouvou, protože je zde riziko institucionální neschody mezi parlamentem a radou. A já jsem velice rád, že parlament uplatňuje svá nová práva podle smlouvy, jako již řekla kolegyně Damanaku komise zcela souhlasí s pozicí parlamentu a to je, že ten několikaletý plán musí být přijímán podle normálního legislativního postupu. Také chci poděkovat parlamentu za podporu komise pokud jde o parametry takovéhoto eh, plánu, protože to nám pomůže v tom, že tyto plány budou dobře adaptované a budou vždy reflektovat eh, nejlepší dostupné vědecké podklady informace. Teď některé konkrétní pozměňovací návrhy. Za prvé, pokud jde o definici populace a oblasti plánu, zde zpravodaj navrhuje něco, co je pro nás akceptovatelné. Za druhé, pokud jde o délku trvání pověření komise eh, tedy tři leté období, které je obnovitelné, je pro nás přijatelné, ale tento plán eh, pracuje se čtyřletými cykly, po kterých se provádí hodnocení, tak by bylo asi užitečné, aby ty oba cykly byly časově v souladu. Závěrem bych do, chtěl zareagovat na návrh, podle kterého komise, než přijme delegovaný akt, by měla povinnost konzultovat ten vědecký technický eh, eh, výbor, odborný vědecký výbor pro mm, eh, rybálo, rybolov a regionální poradní spor. Zde hm, tedy v minulém eh, roce jsme se dohodli eh, mezi institucemi v tom, že vždycky komise musí řádně konzultovat experty v rámci příprav, než tedy přijme konkrétní delegovaný akt. Navrhovaný pozměňovací návrh ale by šel za rámec této povinnosti a snížilo by se eh, diskreční právo komise a tudíž bohužel nejsme schopni, nemůžeme podpořit tento pozměňovací návrh. Ještě jednou chci poděkovat eh, zpravodaji a příslušnému výboru za vykonanou práci a těším se na rozpravu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní za eh, politické skupiny, ze prvé eh, lidová, stran, lidová skupina lidovců, pan Kun. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych srdečně poděkovat panu zpravodaji za to, že svou zprávou um, zachytil situaci uh, politiky rybolovu v Evropě jako takové. Um, I když samozřejmě je to tady prezentováno na základě situace uh, z hledě obecného v, v oblasti západně od Skotska. Um, my chceme samozřejmě v období 2014 až 2020 pracovat efektivněji. Ozřejmilo se, že tam, kde eh, máme k dispozici populace eh, ryb v Atlantiku, tak je potřeba stanovit kvóty a musíme dosáhnout co nejvyššího trvalého výnosu z rybolovu. Je pro nás nesmírně důležité, aby rybolov mohl zůstat i do budoucna živobytím eh, pro naše rybáře. Diskutujeme tady také o výmětech. Neměli bychom snad lépe využívat zdroje, které nám moře nabízí. Hovoříme o udržitelných eh, rybolovných eh, nárocích. Ale jsou tady podniky, které si říkají, eh, vzdám zkrátka své podnikání a půjdu do důchodu a nebo se budu snažit eh, nějakým způsobem pokračovat. Samozřejmě, že tady je potřeba to celé podpořit eh, plány řízení, ale regionálními, aby se vše neřešilo jenom centrálně. Chceme se k tomu jednoznačně vyjádřit a chceme říci, že nejenom Věda tady má vliv, ale i my e, tady na příslušných diskusních fórech chceme e, ovlivňovat situaci udržitelně a pan Stevenson to tady velmi pěkně e, zachytil. My samozřejmě musíme vědět, jaké tady máme populace, uvědomujeme si, že některé také putují a myslím si, že dohromady jsme dosáhli dobrého výsledku. Děkuji všem zúčastněným. Děkuji, pane Kuhn. Za socialisté demokraty na minutu má slovo pan Milana. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Stevensovi za vynikající práci na zprávě, která řeší především dvě otázky tady. Nejde pouze o e, plán pro sledě, ale jde o to garantovat budoucnost našich rybářů a plánování tak, aby mm, bylo pokryto několik let, které budou předvídatelné zde. Eh, ale pořád ještě tady zůstává ta otázka delegovaných aktů. Já si myslím, že rada by měla přijmout eh, Lisabonskou smlouvu a to, co zakotvuje a eh, musí do toho nějak zapojit parlament a je třeba tedy, abychom <clears throat> my tedy ve Eh, výboru a vůbec parlamentu, abychom měli, eh, měli tu odvahu jasně se vymezit vůči těmto delegovaným aktům a nevím, zda v této oblasti má jít o žádný legislativní postup, ale jde o to, že to, eh, toto se týká ještě i dalších oblastí rybolovu. Víme, že teď probíhá sice reforma, ale týká se to dalších témat jako třeba zemědělství a podobně. A takže je třeba především ale respektovat vůli parlamentu. O to tady jde. Děkuji, pane Milana. Na dvě minuty za demokraty liberály má slovo pan Gallagher. Uh, Chci poblahopřát panu Stevensovi k přípravě a prezentaci této zprávy. Já plně podporuji eh, doporučení v této zprávě, konkrétně potřebu konzultovat eh, PRAK a VTH EVR pravidelně a zainteresované strany musí k tomu přispívat a je třeba také lépe udržovat udržitelné eh, rybářskou činnost. Spravodaj konkrétně hovoří o obvyklém normálním řádném legislativním postupu, protože Rada odmítá respektovat příslušná ustanovení eh, Lisbonské smlouvy. A je to vlastně otázka nesouhlasu, jak říkal i pan komisař eh, Dali, protože oni vlastně tady chtějí určitou moc, ale eh, na tom tratí trvale udržitelnost rybářského odvětví. A co se týče dlouholetého, víceletého plánu pro populaci sledě, jak o tom hovoří pan zpravodaj. Já s tím mám také zkušenosti. Je eh, samozřejmě teď čas krize a musíme tuto věc vyřešit co nejdříve. A pokud se to nepodaří v rámci mandátu tohoto předsednictví, pak eh, doufejme, že kyperský příslušný ministr se toho chopí. Uh, Eh, rada eh, například je proto, aby se odstranily veškeré zmínky o eh, v jejich kontrole tam, kde se jedná o makrelu. A to je vlastně velice důležitá populace a je třeba tuto věc sledovat. A ironicky, já sam, můžeme souhlasit s kvotami pro makrely, ale rada vlastně sama přijala tuto zásadu, ale nechce se potom eh, přijmout naše řešení. A eh, už včera v Lucemburku také jsme viděli, jak někteří ministři reagovali na výsledek zasedání. Někteří úplně ignorují úlohu parlamentu jako spolu zákonodárce, což není dobrým eh, příznakem pro další diskusy v rámci reformy mm, rybářské politiky. Všichni jsme proto, aby se minimalizovaly výměty. To je ve všech zá, zá, ve všech eh, zásadách, eh, zásadu, ale přece jenom vykládat mrtvé ryby, to přece nepřispívá k trvalém udržitelnému rybářství. Musíme se snažit, aby ryby mohly přežít, aby mohly růst, abychom měli k dispozici rybí populace. Já jsem nerad, že tady dnes není zastoupena rada, protože se lišíme v názorech s radou, nikoliv eh, s komisí. A doufáme, že uslyší ale jasný signál z toho zasedání, že se musí spolu s námi zapojit do řešení problému. A teď za Děkuji, pane předsedo eh, eh, výbor pro rybářství tuto zprávu jednomyslně přijal, což se tak často nestává. Někdy otázky rybářství jsou velice kontroverzní, ale zpravodaj ve své zprávě Eh, chce zajistit práva parlamentu v rámci Lisabonské smlouvy. Skutečnost je taková, že Lisabonská smlouva eh, vytvořila neuspokojivou situaci ohledně řízení eh, a rozhodování o rybářství. Proces rybářské politiky je pro nás příležitostí, abychom radikálně změnili celou strukturu řízení rybářství tím, že odstraníme nadměrně centralizované metody, které nás eh, tak zklamaly v minulosti. Místo toho, abych se jenom s eh, mm, posedlostí hájila práva institucí, mělo by nám mít o rozhodování, která by byla funkční a která by úspěšně dosahovala cílů. A to, myslím, znamená maximální decentralizaci, tak, aby rybářské národy v Evropě mohly spolupracovat zcela logicky písky v mořích, aby zajistili uchování rybích populací pro dlouhodobí. Ale teď eh, rada tvrdí, že Lisabonská smlouva jim brání a že nemůžou dělat decentralizaci, jak by chtěli, ale právní služby parlamentu se na to dívají jinak. A výsledkem je zmatek a neustále dohadování se ohledně práv jednotlivých evropských institucí. Doufám, že tento parlament eh, bude klást velký důraz na uchování rybích populací v rámci reformy politiky, než aby jenom posedle, z posedlostí všichni trvali na centralizovaných systémech řízení, které se tak velice neosvědčily v minulosti. Děkuji. A nyní má slovo pan Hartong, minuta a půl. Voorzitter, de pvv waarschuwde een aantal bon de lidstaten in grote problemen zou gaan brengen. Děkuji. EPP varovala už před několika lety, že Lisabonská smlouva nás dostává do problematické situace. Měli jsme pravdu, pokud jde o rybářskou politiku, Rada má mnohé kompetence, ovšem Lisabonskou smlouvou je e, nyní tato kompetence předána komisi a to je velká chyba v pobřežních vodách u Skotska je opravdu mnoho sledě a Evropská komise má nyní mít kompetenci ke stanovování, jak vysoká může být míra úmrtnosti rybích populací a tak dále. Když se sleď přesouvá, tak nesmí být tento plán spochybněn. To je opravdu bláznivé. Když si komise myslí, že může regulovat ještě i populace sledě, tak je to už opravdu přehnané, ale zdá se, že Lisabonská smlouva to umožňuje. EPP se donívá, že celá eh, rybářská evropská politika by měla být opět eh, převedena na národní úroveň jednotlivých zemí, jednotlivých členských států, protože ty to dovedou mnohem lépe než Evropská unie. Děkuji, pane Hartong. Na minutu a půl má slovo pan Kadek, EPP. Ano, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Já musím poděkovat eh, kolegovi Stevensovi za zprávu, která se týká několikaletého eh, plánu eh, pro obecného sledě ve vodách u Skocka, což ukazuje, jak je důležité zapojit Parlament do sporozhodování a jeho, tento přístup je, myslím, rozumný. V rámci této reformy naším cílem je zachovat zdroje ryb, to je jasné. Tento cíl ale lze zrealizovat pouze, pokud budeme spolupracovat s odborníky. V pondělí členské státy eh, se vyslovili k zákazu eh, výmětu eh, na moři. A já chci připomenout, že zde parlament je, musí být zapojen do spolurozhodování s radou a to, co řekla rada, to je nebezpečné pro budoucnost rybolovu. Mm, a bude to znamenat ale postupně snižovat tedy ty výměty a nejde o to přijímat nějaká dogmatická řešení, protože to by nebylo možné realizovat, je třeba přistupovat k tomu pragmaticky. Komise nám navrhuje i eh, tedy ten návrh, hm, který se eh, týká tedy eh, přenositelných práv a hm, nelze tedy nechat E, nelze nechat pouze na e, e, trhu, aby vyřešili otázku rybolovy. Je třeba tedy mít spravedlivou reformu, a, která neoslabí budoucnost rybolovu. Děkuji, pane předsedo. No, Pana Mirského nevidím v sále a nyní má slovo na minutu a půl pan Davis. Včera v půl páté Ministři eh, na Radě pro zemědělství a rybářství skončili své jednání o revizi společné rybářské politice, politiky a zdůraznili, že je třeba každou rybářskou činnost hodnotit zvláště na základě víceletého plánu. Eh, samozřejmě ale, že je tady mnoho nesmyslů, pokud budou nadále blokovat eh, vytváření takovýchto víceletých plánů. Eh, rada by chtěla, aby i nadále ministři mohli nastavovat eh, kvóty každý den, protože oni s tím měli vynikající úspěchy za celá léta. To víme, každý rok se vždycky sešli v, v prosinci a nastavili tyto kvóty nad eh, doporučení, proto máme takto vyčerpané populace. A samozřejmě, že parlament by jim rád trochu svázal ruce ministrům, tak aby se zavázali pro víceletý plán. To je logické. Ale musíme si také uvědomit, co říká smlouva. A je tady opravdu rozpor rozpor mezi pravomocí parlamentu a rady a to se musí vyřešit, ale jedně tak, že si sedneme ke stolu a budeme jednat. Stuart Stevenson řekl, že se těší, že kyperské předsednictví to nastolí, ale eh, například dánské eh, předsednictví má ještě dva týdny. Já samozřejmě ne, vím, že to řešení za tu dobu, ale přece jenom byste měli vypravovat vyvrace postup, jak se k němu dopračovat. Před čím dříve si společně sednou a začnou vyjednávat rada a parlament, tím dříve se nám eh, podaří, aby víceleté plány byly jádrem rozumné eh, rybářské politiky. Je tady ehm, modrá karta na vaši adresu ze strany pana Hartoga. Souhlasíte s tím? Ano, prosím. Mám eh, článek z jednoho nizozemského deníku a je zde uvedeno, že Severní moře se přímo hemží ledi. A vy jste říkal, že dochází ke snižování rybích populací, ale to není pravda. Je potřeba podívat se na výsledky uh, těch vědeckých výborů. Já si myslím, že nejsou, někdy úplně ne, že nejsou vždy úplně nestrané. Děkuji. Podle komise, myslím, je asi 20 populací ryb, které eh, mají maximální udržitelný výnos, což je velké zlepšení v porovnání se situací minulých let, kde prakticky žádné populace nebyly na takovéto úrovni. A teď už vidíme pokrok u asi 50 populací a jsem rád, že eh, u sledě obecné podobného ehm, můžeme právě hovořit o jedné z těch populací, které jsou teď v lepším stavu, než jak tomu bylo dosud. Děkuji, pane David. Minutu a půl má slovo pan van Nistelrooy. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane zpravodaji. Eh, skotský sled je velice oblíbeným. Eh, v Nizozemsku se také konzumuje a je označován jako klenot. A já si myslím, že můžeme říci, eh, když tedy eh, ho tolik konzumujeme, jakou má kvalitu. A kvalitu má opravdu vynikající. Myslím si, eh, že ty kvóty jsou velmi nízké a díky tomu se populace sledě obecného zvýšily. A to je to, co bych chtěl říci. Veškeré ty prognózy a kvalita eh, vědeckých analýz by mohla být zlepšena. Je potřeba, aby Evropský parlament si tady eh, vyžádal větší kompetence, ale nejenom pro komisi, ale i pro nás práva, eh, která nám udělala Lisabonská smlouva, musí být rozhodně uplatněna. Musíme to vylepšit. Pan Stevenson má pravdu se svým přístupem. Myslím si, že to musíme prosadit, i když by se mělo na radě diskutovat až do tří hodin do rána. Evropský parlament má se pravomoc a ty by měl prosadit. Děkuji bardzo. Velice děkuji a přecházíme k postupu Catch Máme dva řečníky, respektive dvě žádosti o vystoupení v rámci tohoto postupu. První je pan Shin Kelly. Má minutu. Děkuji, pane předsedo. Já nemám takové znalosti a takové informace jako um, někteří z řečníků, ale protože i v mé oblasti je velmi rozvinutá rybářská činnost. Tato diskuse mě disku, velice zajímá. A e, slyšeli jsme něco, co mě trochu znepokojuje. Je tady mnoho expertů, kteří se opravdu zajímají o rybářství, ale trošku mě e, zklamává, když slyším, e, jakou bloku budou provádí vlastně rada. O tom hovořili pan Stevenson, pan Kalagan a někteří tvoří další. než to přirozené. Duch a e, litera Lisabonské smlouvy musí být dodrženy a my jakožto parlament se musíme zasazovat o naše práva tak, aby tady byla skutečně fair play. Máme obrovskou úlohu ohledně rybářství a musíme se zabývat těmi věcmi, o kterých se hovořilo dnes dopoledne. Zejména víceleté plány jsou opravdu zásadní, také řešení výmětu a podobně. Těším se na příští dvě předsednictví, kyperské a irské, že s tím něco udělá. Děkuji. Děkuji mnohokrát a další bude pan Gabriel Matorovera. Děkuji, pane předsedo. Zde hovoříme o sledi, hovoříme ale o několika letých plánech. V zásadě eh, <clears throat> hovoříme o otázkách kompetencí parlamentu a o tom, jak rada respektuje či nerespektuje Lisabonskou smlouvu. A v tomto případě opět jde o to, eh, aby respektovala názory vlastní právní služby. Je to spolorozhodování a je to otázka politického rozhodnutí rady které eh, opomíjí kompetence našeho parlamentu a to nemůžeme připustit. Ale co ještě důležité, eh, vlastně ohrožuje budoucnost eh, zásadní oblasti a to je vlastní reforma rybářské politiky. Já to tady říkám absentující radě a i říkám to panu komisaři. Ano, toto téma je daleko důležitější, než někteří si mohou myslet. Děkuji. Děkuji. A teď eh, poprosíme pana komisaře Dali. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval eh, váženým poslancům za příspěvky do rozpravy, což ukazuje, že tato sněmovna věnuje velkou pozornost institucionálním záležitostem. Chtěl bych vás ujistit, že komise nadále je velice otevřená a je ochotná podpořit jakékoliv řešení, k němuž se dopracuje eh, parlament s radou na řešení víceletých plánů. Čím déle zůstává eh, tato patová situace, tím obtížnější je vysvětlovat občanům, že nemůžeme jít dopředu s těmito důležitými nástroji pro řízení rybářství, aby se zajistila trvalá udržitelnost našich populací. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď na závěr této rozpravy má slovo pan zpravodaj Stevenson. Mikrofon. Děkuji, mnohokrát děkuji pane předsedo, děkuji panu komisaři Dalimu a všem kolegům, kteří se zúčastnili této rozpravy. E, opakovaně zaznívalo z úst kolegů v této rozpravě, že zásadní otázkou je blokování rady víceletých plánů. My e, pokládáme tuto záležitost natolik důležitou, že delegace, kterou vedl předseda výboru pro rybářství, se včera sešla s samotným panem předsedou Šulcem. A ten byl velice pro a řekl, že to je jeho velkou prioritou aby legislativní demokracie Evropské eh, unie skutečně mm, byla plněna zde prostřednictvím tohoto mm, parlamentu. My jsme demokraticky zvolení zástupci občanů evropských záležitostí a eh, tady je vlastně eh, dohoda a je tady představitel komise, hovoříme v plné schodě s, mm, jako parlament a komisí a nikdo z rady nás ani neposlouchá, ani tady nikdo není, takže oni nás neberou dostatečně vážně. Pan předseda Schulz eh, eh, souhlasil s tím, že o tom pohovoří s nadcházejícím předsednictvím Kypru a pokud to bude třeba, pohovoří také eh, se samotným panem Hermentem Van Rumpojem, předsedou rady. A myslím si, že opravdu musíme dát hlavy dohromady, abychom odblokovali tuto situaci. Dovolte mi zmínit ještě poslední věc. Pane komisaři Dali, vy jste říkal a jsem vám za to velice vděčen, že akceptujete většinu mých pozměňovacích návrhů, ale že vás trošičku znepokojuje to, že zacházíme moc daleko, když žádáme eh, komisi, aby eh, konstatovala VTHVR a PRAK. Myslím si, že je to zcela zásadní, jak jste slyšeli od mnoha řečníků. Samotné zainteresované strany musí být konzultovány právě vyhýbat se vyhýbání se konzultacím s nimi vedlo k mnoha problémům v rybářském odvětví. Proto bych mm, vás chtěl vybídnout, abyste se podívali také na výsledky dnešního hlasování. Možná, že si to komise ještě rozmyslí. Děkuji. Mnohokrát děkuji a tím končím tuto rozpravu. Hlasovat se bude dnes poledne. Dovolte, abychom přešli k dalšímu bodu na našem programu a bude to prohlášení Komise Evropští eh, výrobci.